Přejdeme tedy k části vysvětlování hlasování. Nejdříve ke se právě paní Wortmann Kohl ke koordinaci eh, hospodářské politiky paní Vanasko. Hlasovala jsem pro tento balíček šesti protože jsme ve velice obtížném období a tyto, tato opatření jsou velice důležitými kroky pro posílení makroekonomického dohledu. Je třeba docílit našich cílů tak, abychom konzolidovali finanční stabilitu a zlepšili veřejné finance, proto musíme mm, mm, mít daleko větší cíle, které musíme také plnit. Neboť v minulosti se ukázalo, že ekonomická správa je důležitá a proto by se také závazky měly plnit na národní úrovni a také na evropské úrovni minimální standardy je třeba vytvořit pro rozpočty a také je třeba mít efektivní rozpočtové postupy, které budou vycházet z reálných předpokladů a musí také vytvořit udržitelnost národních systémů. Děkuji vám. Pan Mastela Není přítomen. Na jednu minutu pan Baltasaj. Rovněž není přítomen. Na jednu minutu pan Čusta. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Já jsem souhlasil, přestože má politická skupina má jiné představy k tomuto balíčku, ale v tak těžké krizové situaci je nejdůležitější v Evropě to, aby se rychle zareagovalo na prozbu občanů. Domnívám se, že tento balíček však není dostačující. Na druhé straně však je nezbytné jít touto cestou, abychom dokázali dosáhnout různých růstu a kontrolovat rozpočet. Je nutné mít více pravidel, aby bylo možné růst řídit. Zítra budeme mít velmi důležitý den pro Evropskou unii. Evropská unie je největší demokratická občanská eh, organizace. Je před námi ještě hodně úkolů, ale nesmíme eh, opomenout to, co nás čeká a rychle a rozhodně reagovat na největší krizi, kterou jsme prožili. Děkuji, pan Matera, jedna minuta. Já Žena Matera no está. Han Matera není, takže bude hovořit eh, pan Jára. Ano, děkuji, pane předsedo. Nadpis v německých novinách bylo Tygr bude mít zuby, komise bude posílena ve své kontrole, proto jsem mohl souhlasit s touto zprávou velmi klidně. Přesně to se stalo, tedy ohledně dodržování schodku. Nesprávné by bylo mít poloautomatický sankční mechanismus. Nerovnováhu od roku 2012 můžeme kontrolovat kontrolovat i makroekonomicky. To jsou správné kroky správným směrem a můžeme říci, že Evropský parlament společně s komisí splnili domácí úkol k stabilizaci eh, hospodářství. Schází však aktivní pomoc členských států a prosím, aby členské státy se připojily k této společné akci a rozhodly stejným směrem. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Pane Jar, minuta pro paní Materu. Děkuji, pane předsedo. Zkušenosti z posledních let a obrovské potíže některých zemí eurozóny ukazují, že potřebujeme lepší hospodářskou zprávu EU a společný rámec dohledu pro národní hospodářskou politiku. Jde tedy o to, aby makroekonomická stabilita a udržitelnost veřejných financí byly posíleny, tak aby růst produkce a zaměstnanost eh, byly udržitelné. Proto podporuji těchto šest textů, které umožní v budoucnosti realizovat eh, závazky eh, a zajistit tak stabilitu našich národních hospodářství. Děkuji, paní Matero. A nyní minuta pan Učias. Grazie, pane předsedo. Já jsem eh, hlasovala pro přijetí všech šesti nařízení, protože představují podstatný krok směrem ke skutečné eh, evropské správě. Tím ale přebíráme určitou odpovědnost Eh, také za kontrolu národních rozpočtů tam, eh, kde úsilí národních vlád ztroskotalo. Teď jde opravdu o věrohodnost našich evropských institucí. Evropa má povinnost zajistit blízkost občanům a usilovat o stabilitu i v těch regionech, kde nejsou dostatečné podmínky pro růst. Je třeba pro nové generace zajistit budoucnost. Děkuji, pane eh, předsedo. Děkuji. Já jsem stejně jako ostatní podpořil přijetí těchto šesti eh, předpisů, protože v této mimořádné evropské krizi musí Evropský parlament a evropské instituce učinit rozhodné kroky a zasazovat se o ekonomickou zprávu a o soudržnost mezi členskými státy a evropskými institucemi, aby eh, bylo možné předem kontrolovat eh, politiku soudržnosti. Chtěli bychom, aby členské státy eh, přistoupili ke konkrétní realizaci, aby tak byla zajištěna konkurenceschopnost, aby se řešily problémy nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti eh, mladých. Na to bychom se měli zaměřit v nadcházejících letech. Děkuji. Jednu minutu má paní Ek. Není tu dobře. Slovo má na minutu pan Karan. Děkuji, pane předsedo. My jsme zde získali úspěch v rozhodující fázi pro budoucnost Evropské unie. Nesmíme jít dál eh, oslepeni. Nes nesmíme mm, být podřízeni ideologii. Vždyť všichni chceme, aby národní hospodářství jednotlivých států byla v pořádku a nedošlo k dalšímu eh, zadlužování. Je však zapotřebí eh, eh, rozvíjet hospodářskou politiku, aby došlo k růstu. Jediným výsledkem je nyní, že eh, chudší vrstvy musí zaplatit vyšší ceny. My jsme hlasovali proti této zprávě, protože zde se jde pouze jedním směrem, pouze směrem úsporných opatření bez růstu a to není správné. Děkuji, paní Harkin, minuta. Děkuji, pane předsedo. Včera jsme viděli eh, na YouTube video, jak eh, je bída lidí, když vidí, že jejich úspory, jejich sny, jejich důchody mizí. A to nám eh, řeklo, že světu vládne Goldman a Sex. Nejsou to vlády, jsou to trhy. A chtěla bych říct, že je třeba říci, ne, nejsou to trhy, které budou určovat naši budoucnost, ale je to přístup ekonomické vlády. Já to odmítám svým vlastním jménem a jménem Evropské evropských občanů eh, ponechat tuto rozhodovací sílu trhům. Nemám odpovědi na všechny problémy. Eh, máme nestabilní měnu, ale eh, ne, chceme zajistit, aby chyby minulosti neovlivňovaly výsledky budoucnosti. Tím se nevyřeší současné problémy ale pokud věříte, že euro, eh, které podporují, má přežít, potom tato práva eh, eh, mu dodá určitou sílu a kyslík. Proto jsem to podpořila. Děkuji paní Harkin a nyní má slovo Karin Snam. Děkuji. My všichni dobře víme, že v Evropě se odehrává finanční bouře. Je to krize důvěry a také důvod, proč finanční trhy nevěří členským trhům, protože si myslí, že členské státy nebudou schopny zapůjčené peníze zaplatit. A dnešní balíček, který byl schválen, je jedním z nejdůležitějších kroků vpřed, tak abychom tuto bouři zastavili, abychom také opět získali důvěru finančních trhů pro prosperitu našich občanů. Myslíme však také na to, že se takto vyhneme určitým budoucím problémům, ale máme před sebou hodně práce. Komise musí předložit daleko jasnější a konkrétnější plán, jak se vyhnout současným problémům. Děkuji a nyní pan Šváb jedna minuta. Pane předsedo, já jsem přesvědčen o tom, že klíčem ke strategii musí být nalezen. Musí to být strategie, která po krizi Evropu posílí. Rozhodující otázka bude, zdali nástroje z balíčku budou opravdu moci zabezpečit skutečnou kontrolu. Neboť také kompromis týkající se kompromi, preventivní části, tak tady máme nejdříve také e, prohlášení komise a e, musí se také toto prohlášení odhlasovat e, většinou. A pokud toto odhlasováno nebude, pak může komise toto prohlášení předložit předložit znovu. A potom může se postupovat dál. Já na základě tohoto nařízení jsem přesvědčen o tom, že se ubíráme správným směrem. Musíme ale také vyčkat, zdali členské státy se nebudou snažit toto pravidlo obcházet jako v roce 2003. My se musíme zasadit o to, aby komunitární metoda měla přednost a aby byla také řádně implementována. Děkuji. Děkuji moc krát, pane Šváb. Minuta, pan Mešároš. Děkuji, vážení kolegové. Harmonizace ekonomických politik znamená také lepší důvěryhodnost a věrohodnost. To je také odpověď na krizi. Poprvé došlo k přijetí makroekonomických ehm, opatření eh, k posílení komise. Bylo také uznáno, že eh, rovnováha musí být eh, zajišťována jak na mezinárodní, tak i národní úrovni. Při hlasování jsem byl pro integraci Evropské unie, tak aby bylo možné zajistit konvergenci silné měnové unii eh, v lepší měnovém růstu a je možné také preventivně eh, se připravit na další krize k dobru obyvatel. Děkuji především eh, polskému předsednictví a maďarskému předsednictví v této přípravě. Děkuji, pane Mesároš. A nyní pan Hanen. Děkuji, pane předsedo na finanční krizi reaguje Evropská unie tak, že dělá stále větší dluhy a jako kde najdeme nyní investice, najdeme je z daně z finančních transakcí, ale ta myšlenka, že můžeme takovouto daň tady izolovaně zavést a potom také je tady otázka toho, že bankéři přenesou tuto zátěž na zákazníky a kde se toto všechno odehrává, především v Londýně. To znamená, že Londýn opět dostává účet za měnu, kterou doma nemáme. To je nešťastná story naší asociace s Evropou. A my očekáváme, eh, že se bude postupovat jinak. A Potom jsou tady ještě další věci. Jsou tady ambice evropských lídrů, že občané budou platit do nekonečna. A také si musíme uvědomit, že Brit, Británie stojí sama o sobě, je antonomní a nebude nic platit. A nyní pan Kelly. Já budu vystupovat jenom jednou denně. Já jsem s radostí podpořil tento balíček šesti opatření, protože vlády a opoziční strany eh, snaží eh, nás zbavit v volbách a já si myslím, že bychom neměli odkládat to, co můžeme udělat eh, dnes. tento přístup se snaží z části vyřešit současné problémy. Začali jsme je řešit e, vzhledem k tomu, že je to velice závažná situace, jak řekla má kolegyně paní Harkin. Je třeba e, aby e, pod kontrolou situace měli politikové a ne trhy. A doufejme, že se to ubírá tím správným směrem a to šesti kroky, nejenom jedním. Děkuji, pane Kelly, a nyní má slovo na minutu pan Silvestris. Sí, grazie, grazie, ano, děkuji. Děkuji moc krát, pane předsedo. I my jsme hlasovali pro tento balíček. Věříme tomu, že tak posílíme hospodářskou zprávu. Je to skutečně rozhodující krok. A Přitom však také eh, musíme si uvědomit, že Evropa již eh, opominula mnoho příležitostí. Eh, pan Van Rompuy několikrát již řekl, že by to měla být ne eurozóna, ale euroland. Pan předseda Barroso i nám dnes řekl skutečně rozhodně eh, dobrou věc. Bylo to přesvědčivé. Ale již v roce 2008 také řekl, že pod Nepotřebujeme mít eh, obavy z recese. Dnes si však musíme říci, že i přes eh, veškeré aktivity v parlamentu jde o skutečně hrozné věci. Potřebovali bychom ještě eh, přísnější, silnější hospodářskou správu. Jde o rozvoj a zaměstnanost. Nemůžeme všechno přenechat trhu. Děkuji. Paní Gulár. Pan Balasár, minutu. Ano, děkuji, pane předsedo. Krize ukázala, že pakt stability vlastně nefunguje. Země eurozóny mají hospodářské problémy a je zde nebezpečí bankrotu, takže musíme rychle zareagovat. Vše však musí být udržitelné a s pohledem na budoucnost. A proto jsem nebyl proč zprávu paní Gulár. Sdílám přístup ohledně sankcí, především co se týče eh, eh, předkládání finančních údajů o podvodných operacích. V budoucnosti však musíme udělat ještě další kroky, eh, především ve smyslu zlepšení ekonomické integrace. Je přitom ale také nutné, aby hospodářské politiky byly skoordinovány díky dohledu, což musí udělat komise pomocí euroobligací. Paní Angelili. Děkuji, pane předsedo. Na základě přijetí eh, těchto šesti návrhů Evropský parlament konečně umožnil boj proti hospodářské krizi. Jde o omezování dluhů, o dohled nad rozvahami. Eh, již bylo řečeno také panem Barozem, že je nutné myslet na zaměstnanost mladých, kteří od nás mnohé očekávají. Pan Barozo zde hovořil eh, o velmi kurážném programu, předložil několik návrhů a hovořil především o transakční dani je správné v případě 650 milionů eur, že by to měly zaplatit banky a ne obyvatelé. Pan Zenke? Bardzo chciałem podziękować. E, to rozporządzenie Děkuji. Chtěl bych vyjádřit svou vděčnost, protože toto nařízení není důležité pouze pro eurozónu, ale pro celou EU. Nejdůležitější problém je trvalý zájem o trvalé výši úroků takže je možné také sankcionovat určité státy. Když se tolerují dluhy, pak to vede k dluhům, které, ze které se špatně vychází a za kterou se platí vysoká cena. Parlament schválil legislativu, která je pouze prvním krokem, ale je to dobrý začátek. Chci také zdůraznit, že to je skutečně pouze první krok a potřebujeme další koherentní činnost. Děkuji vám a další je pan Učí asi jedna minuta. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nej, dříve chci poblahopřát kolegovi Heglundovi k jeho zprávě, protože tato zpráva je krok správným směrem k dosažení ekonomické zprávy v Evropě. My jsme dnes si vyslechli hodně deklarací o našich vznešených myšlenkách, které však nejsou realizovány. My však nyní doufáme, že od předsedy Baroza jsme slyšeli to, co opravdu se uskuteční. My jsme také schválili program komise, ale ten se musí především implementován. Děkuji a nyní paní Harky. Děkuji, pane předsedo. Já jsem podpořila zprávu Silvie Gulardové, jako i ostatní zprávy v rámci šesti balíčku. Eh, sice nevyřeší problémy, ale součást, a jak o tom hovořil pane předseda Barroso dnes dopoledne, domnívám se, že eh, poprvé eh, tu máme trochu naděje a reality, ale to, co potřebujeme, je akce a na to ještě čekáme. Co se týče těchto zpráv, uvítala jsem článek 9 smlouvy o fungování Evropské unie, protože to má podpořit vyšší zaměstnanost a boj proti sociálnímu vyčlenování a e, v našem parlamentu učiníme vše, abychom to uskutečňovali. E, je zapotřebí také flexibilita, protože radě umožní snížit sankce, které ukládá členským státům na základě návrhu komise, na základě poslední zdravotních obav členských států. To bude pro členské státy velice důležité a chtěla bych zejména zmínit Irsko. Děkuji paní Harkinová na jednu minutu pan Hanan. Děkuji, pane předsedo. V dnešní diskuze prohlásil pan předseda Barroso, že zvýší zaměstnanost Eh, do roku 2020 z 67% na 75%. Proč ne na 90% nebo 100%? To je eh, přece celá stará záležitost, eh, ale jde o realitu v létě jsme hovořili o tom, že eh, krize eh, končí, ale trhy na to nezareagovaly. Pan van eh, Rompuy uvedl, že byl velice překvapen. V Španělsku očividně nenaslouchali tomu, co říkají představitelé Evropské unie. A lidé samozřejmě mají právo dělat chyby, ale neměli bychom tedy opakovat chyby to, těchto šest opatření nerozlišuje mezi EU a, a eurozónou. Ten Churchill řekl, máme svůj e, sen a své úkoly a my bychom měli tedy na to odpovědět. Děkuji. Na jednu minutu má slovo paní Pitikainen. Arvoisa puhemies. Děkuji vám, pane předsedo. V první řadě mi dovolte říci, že jsem byla velmi potěšena projevem pana Barossa, který byl projevem velkého vedení a vůle ke krokům, které je potřeba přijmout tomu, abychom stabilizovali trhy. A jsem také potěšena tím, že parlament sám za sebe přijal opatření takzvaného sexpacku a díky těmto opatřením budeme moci přijmout jasné kroky příslušným směrem, to znamená tak, aby existovala zodpovědnost, lepší transparentnost a lepší dohled nad ekonomickou koordinací. Ale jak jsme slyšeli od pana Barosa, a také z některých eh, předchozích projevů, tak eh, tato opatření sama o sobě nestačí. Potřebujeme i další balíčky pro finanční trhy a musíme přijmout i další opatření, abychom dále stabilizovali finanční trhy. Děkuji, paní Pitikainen. A budeme pokračovat dál ke zprávě Haglandově. Paní De Angelis. Grazie, presidente. L'esperienza di questi, di questi anni. Pane předsedo. Zkušenosti, které jsme pozbírali za poslední léta, nám ukázaly, že e, Potřebujeme řádný rámec pro finanční zprávu a také musíme posílit e, e, tento, to dohledu, tak aby byla věrohodná a účinná a zavést sankce, které by byly adekvátní, budou adek- a jde o to, aby byly řádně implementovány. Evropa nemůže jinak reagovat na ekonomickou a finanční krizi a nemůže na ní reagovat pouze eh, úspornými opatřeními. Toto nebude stačit. Musíme udělat více, musíme to udělat eh, lépe, tak aby to bylo férové, aby eh, se situace pozitivně rozvíjela. A proto jsem považoval za povinnost zdržet se hlasování k této zprávě. Děkuji. Pan De Angelis. A další mluvčí je pan Antoniaci. Pane předsedo, kolegové. Tato zpráva nám ukázala jednu věc a to, jaké významné pravomoci Lisabonská smlouva vtělila Evropskému parlamentu. Jsou tu návrhy o lepší ekonomické zprávy, které mají velký dopad na náš hospodářský růst. A to zejména v zemích eurozóny. prostřednictvím eh, solidního souboru standardů a eh, pravidel, jaké tu jsou navrženy, se nám mnohem může podařit. Ukazujeme tím jasnou zodpovědnost v pohledu do budoucnosti. Musíme posílit ekonomickou zprávu a měli bychom věnovat více pozornosti makroekonomickým finančním politikám tak aby byly udržitelné. A musíme posílit také dozorčí pravomoci parlamentu prostřednictvím veřejných slyšení. Děkuji vám, pane Antonietti. A nyní panu Gias. Grazie, prezidente. Eh. Pane předsedo. Rád bych doplnil našeho kolegu pana Haglanda Ehm, a chtěl bych mu hlavně pardon, složit kompliment za práci, kterou odvedl. Myslím si, že ehm, i ostatní zpravodajové pracovali na tomto balíčku a musím tomu říct, že tato nápravná opatření by ehm, měla být aplikována pouze tehdy, když členské státy, kterých se to týká, ukáží připravenost Eh, učinit příslušná nápravná opatření. Pokud eh, se nezlepší stav našich financí, eh, pane De Angelici, tak tady nebudou žádné vyhlídky na řádný vývoj. podkopali bychom možnosti růstu a nedostali bychom se nikam. A proto si myslím, že to sixpack, který byl dnes přijat, nám poskytne základnu pro takový druh růstu, který, kterému by měly všechny členské státy dostat a tak budeme moci naplnit naše cíle. Alespoň toto je cesta. Děkuji. Další je pan Murphy. Pane předsedo, tento plán tzv. sixpacku, který byl právě schválen parlamentem, představuje institucionalizaci šokové doktríny úsporných opatření v jádru Evropské unie. Komise teď byla de facto jmenována jako jakýsi policejní orgán pro úsporná opatření napříč Evropou, což postihne mnoho zemí, které eh, by eh, budou považovány jako, že jednali neobezřetně. A je to všechno o tom, aby pracující museli zaplatit za ekonomickou krizi, za kterou přitom nezodpovídají prostřednictvím úsporných opatření. Nemusíme eh, vyhlížet přímo, příliš daleko, abychom věděli, jaké výsledky budou. Tyto výsledky již teď selhaly, když se podíváme na Řecko. O 7% eh, se zcvrkl v HDP, když se podíváte na Irsko, Portugalsko a další země, vidíme, že tato austerita, tato úsporná opatření již selhala, lžou znovu. Děkuji vám, pane Murphy. A nyní má slovo paní Harkin. Děkuji, pane předsedo. Podpořila jsem zprávu eh, Klaha Glenda, která nám eh, říká, že zkušenost, kterou jsme získali eh, za poslední desetiletí, nám ukázala potřebu zlepšit ekonomickou zprávu. A tato zpráva musí být založena na společně dohodnutých pravidlech a politických krocích a skutečně mm, silnějším dohledu. Ale samozřejmě to není všechno, co potřebujeme. Ať to budou eurobondy, nebo mm, bondy stability, nebo ECB. E a to, mm, jsou tady ještě jiné mechanismy, které jsou zapotřebí pro to, abychom podpořili euro. Nemůžeme dnes eh, říct, že toto vyřeší naše problémy, ale je to součást celkového řešení. Dnes mám smíšené pocity, protože když hlasujeme na této zprávě na jedné eh, straně, mám pocit, že mm, eh, se tady nepracovalo řádně pro to, abychom našli řešení pro současnou rizi. A to leží na srdci dnešním občanům. Ale občané rovněž očekávají, že budou systémy fungovat. A my se snažíme mm, tady pracovat na rozrušených systémech, rozlomených systémech. A to není, myslím si, to, co bychom měli udělat. Děkuji. Button. Nyní pan Batten. Děkuji. Ten eh, takzvaný six-pack vnucuje členským státům ze strany Evropské unie určitá ekonomická pravidla. A, anglické sněmovny parlamentu, založené za, ještě za Edvarda, za krále Edwarda, eh, měly eh, kontrolovat veřejné finance. A v 1642 přišla občanská válka a v podstatě bylo stanoveno jasné právo parlamentu vybírat daně, ale nyní ne prostřednictvím parlamentu, ale prostřednictvím nařízení z Evropské unie má britská vláda povolně akceptovat finanční kontrolu ze strany Evropské unie, ale pokud tak učiní, tak už nemůžeme hovořit o žádném předstírání, že by Británie byla eh, svrchovaným státem či demokracií. Britská vláda by měla zamítnout a odmítnout eh, tato pravidla, tato nařízení a hájit eh, práva parlamentu. Jinak je to jenom prostě prohra a vzdání se. A teď eh, přejdeme ke zprávě paní Ferreira. Ferreira. Na dvě minuty eh, má slovo jménem EPP pan Dofman. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro zprávu Ferrera, tak jak jsem hlasoval pro celý balíček. A chtěl bych využít této příležitosti a e, chtěl bych pogratulovat paní Ferrera, zpravodajce, e, k této zprávě. Děkuji za spolupráci na e, celém proběhlém roce a chci gratulovat k výsledkům. Eh, jsem přesvědčen o tom, že zpráva Ferrera a také makroekonomický dohled, který s tím souvisí, představuje skutečnou obnovu. Eh, v oblasti eh, paktu růstu a stability jsme neučinili nic jiného, než že jsme vlastně přiostřili to, co tady už bylo. Nezavedli jsme nějaká nová kritéria. A jestliže se tady říká, že tím chceme dosáhnout většího růstu, tak se musím zase zeptat těch, kteří pakt stability a růstu v posledních letech nedodržovali, tak se zeptám, eh, jak to, že růst. A ti, kteří to nejméně dodržovali, eh, ti eh, mluvili nejvíce o růstu. Já si myslím, že analýza výsledků ve členských státech nám jasně ukazuje, že mm, to je právě, pak nastane opak situace. Ale to, co ve zprávě Ferrera je napsáno, to je skutečná obnova. A mělo by nám to na pomoci do budoucna včas, eh, a myslím si, že to je zásadní myšlenka, včas rozpoznat to, že v některých členských státech mm, některé věci nejsou v pořádku, nebo že eh, to selhává. Myslím si, že když bychom to byli udělali včas, tak bychom Irsko, Řecko, Portugalsko, Španělsko a možná Itálii, asi bychom jim byli ušetřili problémy. A před lety už bychom možná byli viděli, že tam věci se ne, ne, nefungují tak, jak bychom si to přáli. Teď si vlastně přeji, aby tento nástroj mm, byl účinným způsobem komisí implementován implementován. Je to i cíl, kterého chceme dosáhnout, tedy eh, tak, aby fungovala jak Unie a aby to bylo ve prospěch lidí, kteří v této Unii žijí. Děkuji. Děkuji vám. A následuje pan De Angelis. Děkuji vám, pane předsedo. Je důležité, aby pak stability růstu který představuje obecný rámec ekonomické zprávy, byl kompatibilní se strategiemi Evropské unie na poli růstu a zaměstnanosti. Naším cílem musí být podporovat konkurenceschopnost a musíme předpokládat určité sankce, abychom eh, předešli podvodům, musíme mít permanentní krizový mechanismus a musíme eh, také regulovat finanční trhy ale stávající úsporná opatření mohou oslabit sociální spravedlnost. A není, eh, Ferrerová zpráva není něco, pro co jsem eh, hlas, eh, hlasoval, mm, proto jsem hlasoval v pohodě, ale samozřejmě zbytek toho, té, toho řízení je problematický, protože nepodporuje růst. Pokud nepropojíme úspory s cílemi růstu, tak krizi nepřekonáme. Děkuji. A panu Angelisovi a dalším eh, je paní Moskadeny. Děkuji, pane předsedo. Světová krize Eh, sebou eh, přinesla nestabilitu a to je i problém pro malý, malé a střední podniky, eh, aby, tak aby mohli přežít. Ehm, oni totiž dělají, ehm, jejich počet je velký. Ehm, to opatření, která byla přijata v rámci Sixpacku, by mohla být užitečná, tak abychom srovnali nerovnováhy, ale zároveň musíme poskytnout přímou pomoc a podporu malým a středním podnikům. A to proto, a to i napříč veškerým skupinami jsme se snažili pustit do opatření a usnesení, která by umožnila eh, Evropě eh, do období tří let poskytnout och 30 mm, tisíc er, eur, taková toto je limit, a tak bychom mohli napomoci nejmenším podnikům, aby mm, například vypláceli eh, i svým mladým lidem eh, příspěvky. To by eh, bylo zárukou pro zachování zaměstnanosti, protože nezaměstnanost dosáhla hranice, která je velice škodlivá a může ohrozit eh, sociální stabilitu potřebujeme trilog s parlamentem a ostatními institucemi v opatření, která byla teď zavedena. Děkuji. Grazie, Děkuji vám, pane předsedo. Toto nařízení, které jsme právě schválili, které má zabránit makroekonomickým nerovnováhám, je nepochybně inovativní oproti předchozí situaci, protože stanoví určité kontroly. To znamená, že komise musí hodnotit nejenom schodek jako takový, ale oproti běžnému eh, postupu a běžné praxi jsou tu ještě některá další kritéria, máme některé země, jako třeba Řecko, Itálie, oproti tomu třeba Německo a Nizozemsko. A některé tyto země by se také mohly dostat do hledáčku komise, protože mají příliš nízkou domácí spotřebu. Chci zdůraznit eh, ten prvek spravedlivosti, protože to je jeden z klíčů evropské budoucnosti. Musí existovat solidarita a spravedlivý přístup. To jsou ty důležité předběžné požadavky. Děkuji a nyní pan Ogias. Eh, děkuji. Eh, chtěl bych poděkovat kolegyni Ferreire za mm, práci, kterou odvedla na, to, na této zprávě. V tom balíčku šest, sixpack je toto jediná eh, zpráva, kterou naše skupina podpořila. Eh, vítáme, že se tam dostala doložka o ochraně sociálních práv a o kolektivním vyjednávání. A parlament tedy měl tuto možnost eh, díky tomu, že má pravomoc v oblasti delegovaných aktů. My už nemůžeme tedy nějak zvrátit tu rovnováhu v tom sixpacku, ale tato zpráva je z tohoto velmi důležitá. Je také důležité, že to bude systém pro eh, dohled, který eh, zajišťuje také základní práva. V tomto kontextu i když celý ten balíček je podle našich no, názorů založen pouze na úsporách, což není pozitivní. Eh, tato zpráva v tomto kontextu je tedy pozitivním krokem správným směrem. Děkuji, pan Mešároš. Děkuji vám. Pane předsedo, 29. září 2010 komise navrhla legislativní balíček, který měl posílit hospodářskou zprávu eurozóny to zahrnuje šest eh, prvků, proto se tomu říká six-pack a týká se to také eh, paktu růstu a stability a jsou tady dvě nová nařízení, která se týkají makroekonomických nerovnovách. Jak je řešit, jak je identifikovat. A ty poslední dva zmíněné návrhy eh, zavádí některé nové prvky, včetně těch ukazatelů rizika, které mají um, včas identifikovat nerovnováhy a také zprávy pro jednotlivé země. Státy eurozóny, které nedodrží pravidla, která jsou v těchto návrzích, se mohou stát objektem postupu pro porušení a případně na ně mohou být uvaleny sankce. Neměly by však existovat pouze sankce, ale také pozitivní pobídky. A e, co se bude dít e, s těmi získanými pokutami? Měly by být investovány do dlouhodobých e, projektů, to podporuji. Děkuji, paní Harkin. Děkuji, pane předsedo. Podpořila jsem toto právo, protože je to součást balíčku ekonomické zprávy a jsem zvláště potěšena, že tady vidím článek 1. A sice koordinace ekonomických pravomocí v Evropské unie mimo jiné bude zacílena také na to, abychom dosáhli trvale udržitelného růstu a sociální soudržnosti. To je velice důležité pro nás všechny, protože naše politické kroky by měly končit ve konečné analýze a mělo by se dosáhnout sociální soudržnosti, jinak budeme mrhat časem. A také co se týče návrhy Evropského monetárního fondu, já si myslím, že to jde dál než to, co bylo přijato radou a myslím si, že konečně můžeme se začít eh, zabývat tímto velkým úkolem. Je klíčové, abychom to udělali, jinak to na to bude nahlíženo jako na nerelevantní a nebudeme se zabývat realitou dnešního dne. Je také důležité, aby ve všech těch návrzích, mm, aby úvahy, aby se, mm, abychom uvažovali a aby občané měli možnost prošetřit, co se děje a aby si byli vědomi rozhodnutí, která se činí jejich jménem. A konečně souhlasím s kolegem panem Regius, když mluví o férovosti. To mm, tady nejde nám deficity, jde také o přebytky a myslím, že by to mělo být součástí také společné, máme tedy společné eh, zodpovědnosti nejen společnou měnu. Děkuji a nále dáme slovo panu eh, Silvestrovi. Grazie, presidente, anche sulla port- eh, Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o zprávu paní Gulárdové, tam jsme také hlasovali pro, protože je to důležitý preventivní mechanismus pro makroekonomickou situaci zavádí tím finanční záruky, které naléhavě chyběly. Je tu tedy potřeba takové kontroly a řízení. Tyto mechanismy jsou poloautomatické. Větši, největší kritika, která, což je tedy největší kritika, která proti tomuto zazněla. Nicméně eh, sankce je také na ty potřeba dohlédnout. je tady eh, s tím souvisí tady důležitý symbol, který změnil pan eh, eh, Baroso, což je daň z, daň z finančních transakcí. Znamená to, že tedy cenu za tu krizi nezaplatí pouze ti, kdo vyrábí zboží, ale také ti, kdo pracují na finančním trhu. Děkuji. A nyní přecházíme k další zprávě, zpráva Ferreira. A děkuji vám, pane předsedo. Ta zpráva Feo, zpráva Diogo Feo, té chci připomenout a následující věc. Tento návrh jsme předložili před rokem a e, konečně tady máme kontrolu, která se týká e, členských států, které mají nadměrný e, schodek Jde o to, aby se kontrolovaly ty nadměrné deficity. A jsou tu také některé návrhy týkající se um, rychlosti splácení snižování těchto deficitů. A můžeme říci také to, že snižování deficitu je velice důležitý, důležitý eh, princip, který by znamenal, že bychom potom platili nízké úrokové sazby, to jest že by byla k dispozici eh, větší eh, měnová základna pro investice. To je to hlavní, na co se musíme zaměřovat v příštích měsících. Děkuji, pan Murphy. Děkuji, pane předsedo. Jedním z účelem těchto to je zřízení v Evropě je hlavně eh, zachovat demokratickou tvář, ale eh, je tady realita Evropské unie, která je dominována zájmy velkých podniků a také dominována eh, komisí a radou. Ale myslím si, že tato tvář se začne rozpadat, když se podíváme na to, co, co prošlo parlamentem. Jsou to opatření six-pack, čistě neoliberální. A má to dát více pravomocí pomoci komisi eh, tak, eh, aby eh, fungovala jako policajt, který bude dělat úsporná opatření. To je vlastně obrác, obrácená většina. To znamená, že většina v radě nebude stačit na to, aby hlasovala proti sankcím, které uvalí komise takováto demokracie, která existuje v Evropské unii, teď se začíná rozpadat v tomto tempu zaměřeném na úsporná opatření. Půjde to na úkor pracujících e, lidí, půjde to, podívám, když se podíváme na protesty v Řecku, podíváme se na hnutí ve Španělsku a myslím si, že právě můžeme mít strach, že tato hnutí se rozšíří a že se e, může z toho stát evropské hnutí proti těmto úsporným opatřením. A děkuji. A dále paní Harkinová. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, především se mi líbí bod 4a, kde se tedy říká, že tento právní akt neřeší situaci v krátkodobém hledisku, spíše ve střednědobém a dlouhodobém hledisku. Já souhlasím, že také potřebujeme větší integraci a větší důraz na sociální eh, aspekty. V této zprávě je jedna věc, která by situaci mohla zlepšit, a to je dosažení dynamického vnitřního trhu. Já vím, že toto by mohlo generovat růst v EU a především tedy v Irsku, kde by to mělo velký dopad. Když už hovořím o Irsku, velmi jsem uvítala prohlášení, že Eh, cíle eh, těch doháněcích zemí se budou také zohledňovat. Také se zde říká, že opatření, která se navrhují členským státům, by měly eh, opravovat nerovnováhu a podpořit Evropskou strategii pro růst a vytváření pracovních most. Je to opravdu nástroj pro dosažení vnitřní soudržnosti a také podporuje doporučení, pokud jde o základní práva a kolektivní vyjednávání v členských státech. To jsou všechno důležitá témata. Děkuji vám, paní Hákin. A přejdeme ke zprávě Vicky Ford. Jako první pan Baltazary. Já vám děkuji, pane předsedo. Pravidelné přístupňování těchto údajů o veřejných výdajích je naprosto klíčové a je důležité také rychle uplatňovat opravná, napravná opatření. Proto já e, podporuji tento požadavek, který by měl umožnit komisi monitorovat rozsah, do něhož jsou eh, členské státy schopny plnit pravidla. Nastavení střednědob, při nastavování střednědobého eh, finančního rámce není nějak předjímána možnost ještě měnit určité politické volby přijaté jejich předchůdci. Proto je důležité, aby tato směrnice byla následu, náležitým způsobem uplatňována, aby komise nepolevovala eh, ve své bdělosti při jejím vymáhání. Ovšem, jakékoliv kroky přijmeme, nesmí být pouze kosmetické povahy, ale musí být skutečně hmatatelné a plnit cíle, které směrnice stanoví. Protože respektování eh, rozpočtové disciplíny je nesmírně důležité. Děkuji vám, nyní pan Utěž signor presidente oltre un anno fa Před více než jedním rokem, když ehm, se dostaly problémy s Řeckem a s řeckým ekonomikou na světlo, tak eh, tak eh, se, tak se začalo mluvit o důležitosti určitých věcí, jako je spolehlivá statistika. Prostě některé země tady začaly falšovat eh, hodnoty bilancí. A co se týče zprávy Ford, kterou jsme tady podpořili, ano, tady teď eh, existují lepší kritéria a i národní statistické úřady mohou teď pracovat nezávisleji a transparentněji, protože není možné, aby se tady pracovalo s nesprávnými statistikami které budou vydávat tyto úřady. To samozřejmě eh, by pak vedlo k lepší transparentnosti a kromě toho statistická data eh, musí být uniformním způsobem srovnatelná, tak aby vlády v Evropě mohly jednotným způsobem postupovat. Děkuji. Děkuji dále paní Harkinová. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu a podporuji eh, to, že navrhuje eh, komplexní řešení eh, této krize v členských eh, státech to, čeho jsme dnes dosáhli, jsme vytvořili jeden článek té jigsaw, té skládačky. Pan komisař Barroso navrhl jiné. E, také Evropská investiční banka bude více podporovat malé a střední podniky. Také jsme tu navrhovali eurobondy či dluhopisy Solidarity. E, tyto dluhopisy možná budou vyžadovat změnu e, smlouvy, o tom si ještě budeme muset popovídat. Pokud jde o flexibilitu této zprávy, zde vidíme, že přijetí víceletého daňového plánování eh, nemá žádný dopad na nově zvolené eh, vlády eh, tak aby tyto vlády dále mohly sledovat své priority. Chci říct, že tyto zprávy řeší situaci v 17 členských státech pokud jeden členský stát ohrozí stabilitu této měny, tak to zkrátka nemůžeme ignorovat a musíme nějakým způsobem na to zareagovat. Děkuji vám, paní Harkin. Je nepochybné, že vy a pan Udžia jste si skutečně zasloužili svůj plat. Eh, eh, Nyní přejdeme k závěrečnému kolečku vysvětlení hlasování, které se týká návrhu usnesení o sexuální orientaci a genderové identitě. A jako první pan, paní Macony. Děkuji vám. Tento návrh usnesení navaz, eh, navazuje na práci Lady Ashtonové o homofobii tam se znovu potvrdil závazek evropských institucí potírat všemi možnými kroky násilí proti eh, komukoliv, kdo by nějakým způsobem poněcoval k násilí na základě eh, něčí sexuální orientace nebo genderové identity. My jsme se rozhodli udělat to tež. A mé hlasování ve prospěch tohoto návrhu usnesení bylo trochu zastíněno jednou věcí, že v odstavci 11 znovu některé politické síly se snaží vracet argumenty, které jsou bezpodstatné, snaží se nějakým způsobem odvolávat na rodinné právo, ale to nespadá do rozsahu působnosti, který tu máme. Když se snažíme potírat nějaké násilí, tak do toho nemůžeme plést jiné věci. Děkuji, paní Češková. Pane předsedající, uh

jsem jeden z mnoha kolegů, kteří hlasovali proti eh, tomuto návrhu. A to ne proto, že bych. Ehm, ehm, ehm, a Skutečně souhlasím s tím, že by toto stanovisko eh, mělo být, že bychom měli eh, se soustředit na dodržování práv, protože si myslím, stejně tak jako už zmínil pan Macony, že Eh, tady je pokus eh, zavést něco do eh, článku, článku 11 a to pak tady začnou znít zase ty, ten alarm. Když se tady vždycky nějaká obecná zmínka o mm, otázce genderové identity, tak vždycky tady je někdo, kdo z politických důvodů se pokusí, aby Evropa vypracovala nějakou legislativu, a volá pak po e, uznání e, ostatních a e, myslím si, že to sebou to je závažné téma, které máme před sebou. Evropa nemůže dělat legislativu k něčemu, co není zcela přirozené. A Evropa musí pracovat tvrději, aby zajistila eh, to, že eh, budou zachována eh, práva pro každého jednotlivce a nemělo by se používat něčeho takového, co zavede úplně jinou situaci. Takže já jsem hlasoval proti této zprávě. A tím tedy ukončíme vysvětlování hlasování a pokračovat budeme ve tři hodiny.